jsou a zasluhují si veškerou naši pomoc v tomto obtížném okamžiku. Děkuji vám. Děkujeme. Děkujeme, paní komisařko. Tím končíme tuto část naší rozpravy, která se dotýkala naléhavé pomoci Haiti. Milí kolegové, kolegyně, Následujícím bodem našeho programu je společná rozprava týkající se rybolovu. Máme zde zprávy paní Barandeky, pana Galagera, pana Grobarčika a pana Ferreiry. Začneme vystoupením jednotlivých zpravodajů. První bude paní Bilbao Barandika, která má čtyři minuty. Prosím, dávám vám tímto slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala, ráda bych poděkovala a všem, kteří jsou odpovědní za eh, tuto oblast, to znamená lov v Piskajském zálivu. Myslím si, že bychom měli právě tímto způsobem dodržet naše naše cíle, naše stanovené cíle, to znamená udržet biomasu na úrovni, která umožní udržitelné, udržitelný odlov, udržitelné využívání těchto zdrojů, ochranu životního prostředí a zároveň sociální, za, za, za roku sociální záležitosti. Máme zde vědecké podklady, vědecké informace, které potvrzují mé stanovisko a právě proto tento plán bude znamenat Ehm, jednotlivé kvóty, které se dotýkají biomasy, přesně tak, jak to stanovil vědecko-technický výbor, to znamená ta práce, na, které už jsme, na, kterou už jsme zahájili v červenci 2009, v září jsme se zabývali ještě podrobněji touto problematikou. A dále to bylo RCA v západním Atlantiku došlo k tomu, že jsme dospěli k mnoha dohodám v této oblasti i v rámci Lisabonské smlouvy a možnosti zaimplementování těchto všech bodů do dané problematiky. 30. 10. jsme přišli se stanoviskem. V tomto ohledu to představuje vlastně, je to mm, mm i nový postoj rady a komise. Nebylo nám, ovšem nezískali jsme nějak, zatím ještě všechny informace, které se dotýkají tohoto postupu. V průběhu španělského předsednictví jsem vyjednávala všechny mm, v, té, mm, v rámci této problematiky, v rámci trialogu, španělské předsednictví v té době na základě žádosti Francie eh, ovšem ustoupilo, protože právní základ ještě nebyl potvrzen. Čili to znamenalo další problém. Nové předsednictví bylo připraveno pokračovat v jednotlivých vyjednáváních. Bylo mi řečeno, abych nebyla netrpělivá, abych se nesnažila uspěchat. Předseda upozorňuje zpravodajku ohledně rychlosti jejího projevu. Můžete samozřejmě pokračovat, ovšem, abyste si byla vědomá toho, že tlumočníci s tím mají, že mají s, uh, eh, s rychlostí vašeho projevu pro, eh, problém. Čili tento trialog nebyl možný, proto jsem se obrátila na nové předsednictví, zda chtějí pokračovat eh, v jednání. Bylo mi řečeno, aby byla trpělivá, abych se nesnažila to uspěchat. Na základě výsledků nebo snahy rady pokračovat budeme hlasovat, tak jak nám, no, alespoň tak nám to bylo oznámeno právní službou Eh, mm, pozměňovací návrhy byly ovšem rozmělněny, pokud jde o využívání eh, populace 0,4%, eh, dále to byly záležitosti kvót TAC, které, kterých se rovněž dotýkaly pozměňovací návrhy a revize, pokud, revize oblasti odlovu Vědecko-technický výbor nebyl schopen reagovat na problematiku biomasy, protože neměl dostatečné informace eh, v tomto v této oblasti. Komise měla pocit, že snížení by mělo přestávat pouze 10% a nikdy by neměla klesnout pod 7 tisíc ton, pokud jde o kompetence jednotlivých orgánů, mm, rada a eh, i komise k tomu přistupují s, s určitým nerespektováním celé záležitosti. Ráda požadovala dokonce o stažení této problematiky, protože se ptám, zda je to pravda a pokud tomu tak je, tak proč ráda by slyšela odpověď na tuto otázku a zároveň, pokud je o belgické předsednictví, apeluji na ně, aby nám poskytli jasné informace, jasné odpovědi, proč požadují stažení tohoto tématu. Čekáme 14 měsíců a je zde veliký zmatek mezi radou na jedné straně, komisí na druhé straně, protože došlo v podstatě k rozmělnění všech těchto institucí. Potřebujeme nalézt vhodné, důvěryhodné řešení pro celý tento sektor, aby došlo k obnově tohoto sektoru. Um, ehm, od to znamená ehm, situace, která zde přetrvává od září 2009. Máme zde spolurozhodovací možnosti, které nám umožnila Lisabonská smlouva a v 21. století bychom měli dostat této povinnosti. Účast, transparentnost, to jsou naše hlavní směry a tímto způsobem by měly fungovat i další instituce. Děkujeme. Děkujeme. Paní Belka, nyní poprosíme pana Galagera 4 minuty, prosím uachtaráin é agus a Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, nejprve chci vyjádřit veliký dík všem, kteří eh, se mnou na tom spolupracovali na velice důležité zprávě eh, o eh, poplaci Kranase, obec, Kranase obecného. Děkuji také pro skupiny RAC, pro vědecké poradenství. Děkuji také skupině na radě za eh, její podporu. Byla to velice plodná spolupráce, plodný dialog a vstupy všech těchto dalších kolegů mě umožnily vypracovat dnešní předloženou zprávu. A doufám, že tato zpráva se dočká celkové podpory. Je to jedna z nejdůležitějších populací pro Evropu. Tady se opírám o implementační plán, který schválila Evropská komise a Evropský světový summit o udržitelném rozvoji eh, z roku 2002. Na tomto summitu se komise dohodla, že zachová nebo obnoví populace ryb tak, aby eh, z toho byl maximální udržitelný eh, výtěžek. Byla, byl vypracován teda, tedy tento implementační plán s Pelagickou radou RAC. Eh, byly už od roku 1997 vypracovávány studie každé tři roky, ale data byla nedostatečná, aby umožnila vědcům plně vyhodnotit situaci a zdraví populace. Navržený plán řízení eh, řeší tyto obtíže tím, že se tam navrhuje určitý vzorec, a je to pravidlo pro kontrolu výtěžku, výlovu. To znamená, vlastně se tím stanoví každoroční eh, strop pro vykládky kranase obecného eh, v určité oblasti. Plán eh, se měl začít zavádět v roce 2009, ale došlo k průtahům kvůli při, mm, při přijímání Lisabonské smlouvy. Samozřejmě já respektuji rozhodnutí Rady tam tedy roz, rozdělovat eh, rybovná práva. My jsme o tom hovořili také na, výrobu, na výboru pro rybolov a zdá se, že je tady určitá flexibilita, pokud jde o stanovování eh, celkového možného výlovu. Návrh komise a plán, který byl potom eh, přijat výborem pro rybolov, vlastně umožňuje eh, takto přidělovat rybolovná práva exkluzivně. Eh, máme tady pozměňovací návrhy EPP, eh, SAD a GUE v pro, relevantní pro oblast Biskajského zálivu. Já jako zpravodaj podporuji pozměňovací návrhy socialistů, ale nemůžu uh, na, přijmout pozměňovací návrhy EPP a GUE. A uh, to z následujících důvodů. Vědecká rada je jednoznačná. To je populace, která pokrývá celou geografickou oblast. Měl by parlament když by tedy parlament přijal návrh EPP a GUE, tak celý eh, plán řízení by byl úplně nesmyslný, protože by se zavedly dvě různé oblasti taku pro jednu jednou populaci ryb. To je nesmysl. Kdybychom to udělali, já musím říci, že by to byl velice nebezpečný precedent pro další plány řízení populací. Takže nemůžeme jednu jedinou populaci ryb takto roztříštit. Ti, kteří to chtějí podpořit, tak budou dělat ze svých vlastních osobních důvodů a z důvodů členských států, ale je to společná politika rybolovu a měli bychom to tedy dělat společně. A španělští a portugalští kolegové možná mají nějaké obavy, já si to uvědomuji a já jsem se snažil jim být vstříc, pokud jde o pozměňovací návrh 7, co je v návrhu zprávy, kde je řečeno, že tento plán by měl být implementován se zohledněním eh, malého drobného rybolovu a historických eh, sazeb. Takže to je něco, co je akceptovatelné pro radu, pro Pelagickou radu RAC a zároveň zohledňuje připomínky španělských a portugalských kolegů. Ale prosím, ne eh, dopustme roztříštění této politiky. Děkuji. Grobarček je 4,5 lepta. Pan Grobaček, 4,5 minuty. Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Na wstępie swojego... Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, Milí kolegové, kolegyně, rád bych poděkovala. Poděkovala vám všem, kteří přispěli k této zprávě Evropská, Evropské komisi, všem stínovým zpravodajům i členům výboru pro rybolov za jejich podporu. Myslím si, že jsme dosáhli dohody a protože je to, je to teda znát i na základě mm, hlasování, které proběhlo jednoznačně v našem výboru. Cílem této zprávy je podívat se na bílo eh, v Balckém moři, pokud jde o karnase obecného a zároveň odstranit eh, stávající model, který se týká výmětu a který je založen na kvótách TAC. Zatímco u některých druhů ryb tento systém funguje a na základě článku 58, samozřejmě článek 58 je důležitý, pokud jde o nařízení 21 27 z roku 2005. Vedlejší odlov nebyl komerčně podporován, často se nemůže používat ke konzumaci, ovšem nyní bychom měli možnost eh, odstraňování těchto, mm, nebo teda eh, mm, bychom mohli přistoupit k těmto výmětům u druhů, které nejsou určeny pro konzumaci. To znamená, že bychom tímto způsobem udrželi mořské zdroje. To znamená, že v některých oblastech, pokud je o celkový zákaz výmětů v tomto moři, myslím si, že bych mě byl, měl být zaveden, tak aby jsme umožnili udržitelnější a efektivnější řízení mořských zdrojů. Ovšem celkový zákaz výmětu, především pokud jde o e, platíze a jiné e, typy ryby, ten nemůžeme, e, nemůžeme odůvodnit, protože by to mělo negativní dopad na populace těchto ryb. Celkový zákaz výmětů v tomto ohledu by byl podle našeho názoru spíše zneužitím legalizace rozsáhlého výlovu, eh, mm, tresky nedostatečné velikosti v tomto moři. Ovšem zatím nemáme k dispozici žádná vědecká data v tomto ohledu a proto je velice důležité, abychom zdokumentovali eh, výlov těchto ryb a abychom nadále sledovali plavidla v tomto moři. Je velice důležité, abychom stoprocentně kontrolovali vykládku těchto populace těchto, teda těchto ryb, protože jinak by politika ochrany v Balckém moři nebyla realistická z dlouhodobého hlediska, pokud jde o řízení populace tresky. Tyto cíle by tudíž nebyly splněny. Musí dojít k regulaci výlovů v Balckém moři, ovšem pokud jde o průmyslové výlovy, ty ohrožují toto Balské moře, protože, jak víme, Balské moře se těší statutu moře, eh, které představuje velice citlivou mořskou oblast. Proto je Balské moře považováno za jedno z nejcitlivějších a nejhodnotnějších mořských eh, prostředí na světě. V důsledku klimatických změn, které probíhají, se i populace ryb přizpůsobuje novým podmínkám, dochází k migraci, dochází ke změně um, oblasti tření a proto si myslím, že bychom měli rovněž um, uh, se zabývat i možností revize uzavřených oblastí Balckého moře a umožnit dlouhodobější plány ochrany druhů platýzových ryb. Zatímco některé oblasti byly vyjmuty z ochrany nesmíme zapomínat na všechny změny, ke kterým dochází. Musíme je vzít potaz a revidovat i oblast uzavřených oblastí Valského moře. Děkujeme. Pane Ferrero, máte 4 minuty. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Zavádění nepůvodních druhů je významný prvek narušující biodiverzitu a ek- a ekosystémy celosvětově, to komise uznává. Také se uznává, že je to často dáno praktikami akvakultury. Návrh eh, komise týkající se nařízení o využívání akvakultury je součástí výzkumného projektu, na kterém se podílí řada Eh, aktérů. Tento projekt se jmenuje Impas a týká se právě cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Zde se eh, navrhuje ten eh, definovaný pojem o uzavřené akvakultuře. Podle tohoto pojmu je to tak, že riziko cizích druhů lze výrazně snížit pokud se e, sníží únik e, ryb během přepravy. Navíc komise navrhuje, aby účastníci byli zbaveni zbytečné administrativní zátěže, zvláště co se týče povinností při postupech schvalování, při přesidlování ryb do uzavřených chovů akvakultury. Důležité je zde vyhodnocování rizik. Jsou zde různá, různé možnosti, jak eh, vyhodnocovat akceptabilitu rizika. Jedná se zde o politické rozhodnutí zjednodušení procesu při zavádění cizích druhů do akvakultury musí být ruku v ruce se striktním definováním podmínek pro tyto typy akvakultury a to také v souladu s výsledky projektu IMPAS. Také je třeba zajistit, aby ty technické požadavky, které žádají experti, byly skutečně zohledňovány, dokud takováto zařízení budou fungovat. Dále je tu otázka obezřetnosti při transportu různých druhů ryb. To bylo také předmětem eh, našich pozměňovacích návrhů. Dovolte mi ještě říci, že trvalo udržitelná akvakultura si žádá také výrazné zapojení technické a vědecké expertízy, tak, aby bylo možné, aby produkt, byla diverzifikována nabídka a produkce pro, potravin, byla zajištěna kvalita i ochrana životního prostředí. Tento legislativní návrh musí být tedy spojen s významným stimulem je důležité podpořit potenciál akvakultury, ale musíme také hospodařit trvale udržitelně. A vidět zde určitá omezení. Je důležité, aby se rámcový výzkumný program koncipoval tak, aby tyto oblasti byly lépe pokryté. Dovolte mi na závěr poděkovat za spolupráci se stínovými zpravodaji, která byla velice plodná. Děkuji také zástupcům službám komise a rady a také děkuji španělskému i belgickému předsednictví. Děkuji jim všem za spolupráci během uplynulých měsíců. Děkuji. Děkuji a teď jménem komise dávám slovo paní komisařce Damanaky, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Nejprve bych chtěla říci pár slov k dlouhodobějšímu plánu pro Sardel. Za prvé chci poděkovat paní zpravodajce, paní Bilbao a všem členům výboru pro rybolov za tento návrh. Chci paní Bilbao říci, že skutečně došlo k průtahům při přijímání tohoto návrhu, nicméně na druhou stranu bylo jasné, že komise udělala všechno, co mohla, opravdu všechno, co mohla, aby situaci odblokovala. Takže pokud jde o populaci sardele v Biskajském zálivu, tak té hrozil totální kolaps a proto tato oblast a rybolov byl uzavřen v roce 2005. Pouze po pěti letech, nebo teprve po pěti letech, v lednu 2010 byla tato oblast a rybolov znovu obnoven. Vědci ob potvrdili, že teď už je populace relativně zabezpečená, což mě umožnilo navrhnout tak eh, ve výši více než 15 tisíc tun, což je nyní v platnosti. Eh, tento tak se řídí eh, plánem řízení a jsem ráda, že tento návrh už nám teď pomáhá k tomu, abychom lépe tuto populaci eh, řídili. Dlouhodobé uzavření samozřejmě finančně poškodilo ty, kteří závisí na této populaci ryb. Ovšem, to je něco, čemu bychom do budoucna měli zabránit. Jediný způsob, jak to udělat, je využívat populaci v souladu s maximální výtěžností, tak abychom tady nespůsobili vlastně riziko uzavření. Náš návrh ukazuje, že to je možné udělat, zatímco se zároveň umožní určitá udržitelnost pro daný průmysl. Pokud se chceme vyvarovat uzavření rybolovu, musíme využívání této populace omezit na 30 Chci poděkovat výboru pro rybolov za podporu jak pokud jde o obsah, tak pokud jde o delegování pravomocí komisi. Mohu podpořit navržené pozměňovací návrhy. Také mohu podpořit ty pozměňovací návrhy týkající se sladění návrhu s novým kontrolním nařízením, které začalo platit v lednu 2010. Je tady ovšem jedna jediná výjimka, to se týká snížení eh, průtahu eh, při eh, naložení ze čtyř hodin na jednu hodinu. Ale je to pravidlo, které je zároveň v novém kontrolním nařízení. Víte, že toto nové kontrolní nařízení nyní platí od začátku tohoto roku. Nejsem proto, abychom tak záhy toto nařízení novelizovali. Zejména proto, že kontrolní nařízení samo osobně umožňuje pobřežním členským státům uplatnit specifické výjimky, pokud je to oprávněné. Takže tady máme určitý prostor. Nemusíme nutně měnit toto kontrolní nařízení takto záhy. Ale samozřejmě je to také ve vašich rukou. Nyní bych se chtěla vyjádřit ke druhé Eh, zprávě, což je víceletý plán pro kranase obecného. Pan Gallagher jako zpravodaj a všichni členové příslušného výboru odvedli vynikající práci na tomto návrhu a chtěla bych vám všem vřele poděkovat za tvrdou práci a konstruktivní přístup. Západní populace kranace, kranase obecného je nejdůležitější z těch tří populací kranase obecného v evropských vodách. Teď je populace stabilizovaná na dobré úrovni, což znamená, že tak na rok 2011 se téměř nemění. Výroční rozhodnutí eh, taku na základě eh, vědeckých poznatků ovšem není v souladu s naším cílem, abychom měli předvídatelné dlouhodobé řízení. Proto tento plán, tak jako různé další víceleté plány, je pro mě velice důležitý, protože já nechci mít to každoroční přetahování na radě o tom, kolik je možné vylovit. Chceme průmyslu dát možnost lépe plánovat, mít větší stabilitu tím, že jim dáme dlouhodobější plány. Vaše všeobecná podpora, jak obsahová, tak pokud jde o přenesení pravomocí, ukazuje, že sdílíme tyto cíle. Můžu podpořit vaše pozměňovací návrhy a také ty, které se týkají sladění návrhu s novým kontrolním nařízením, které platí od ledna 2010. Kromě toho samotný plán by neměl stanovat oblasti taku, tak aby se to upravilo v každoročním rozhodnutí o tacích na základě aktuálních vědeckých poznatků. Ovšem je tady jeden pozměňovací návrh, který podle mě nejde správným směrem a to vaše přijetí kompromisu předsednictví rady plus minus pěti tisíc tun. Toto číslo pět tisíc tun podle nás se neopírá o žádné vědecké údaje. Jak, je, jak jsme se na tom dohodli? Proč pět, proč ne šest nebo sedm třeba? Máme tady možnost posunovat tak na, směrem nahoru nebo dolů. Máme tady dlouhodobou plán dlouhodobý plán řízení a to mě nepřijde tedy v tomto kontextu vhodné. A teď ještě třetí eh, zpráva o eh, oblasti Balckého moře. Chci poděkovat panu Grobarčikovi, panu zpravodaji za velice dobrou hm, práci na zprávě, která byla přijata jednomyslně. I zase mohu poděkovat výboru pro rybolov za eh, tuto podporu. Tímto návrhem zajistíme právní kontinuitu, pokud jde o posilování fungování eh, lovných zařízení a také omezení rybolovu určitých populací ryb, tak jsme se na tom dohodli dříve. Pane předsedo, nyní bych se chtěla stručně vyjádřit k poslední zprávě, což je používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. I u této zprávy bych ráda poděkovala zpravodaji panu Fejerovi za jeho práci a zároveň výboru pro rybolov. Jak víte, Evropská komise chce podporovat udržitelný rozvoj akvakultury v rámci EU prostřednictvím nové strategie pro akvakulturu. K tomu jsme se zavázali. To znamená vys- mm, environmentální ochrana vysoké úrovni, ale zároveň vytvoření podmínek, vhodných podmínek, které umožní provádění jednotlivých operací v rámci akvakultury. To potřebujeme. Stávající modifikace tohoto nařízení v této oblasti, pokud jde o používání cizích a myslím, že nevyskutujících druhů, umožní eh, aktivity v rámci akvakultury tím, že odstraníme Eh, nepotřebné administrativní břemeno a zároveň zajistíme adekvátní ochranu eh, živočišních druhů a habitatu v této oblasti. Není to jediná věc, kterou můžeme provést na tomto poli a proto vítám návrh pana Ferrery pro zvýšení vědeckého výzkumu v této oblasti akvakultury a my uděláme vše proto, abychom v rámci našeho rozpočtu i eh, v rámci ostatních oblastí dostali našim závazkům. Jsem velice ráda, že diskuze ve výboru pro rybolov znamenají lepší eh, definici uzavřených eh, zařízení pro akvakulturu. Původní návrh byl přijat komisí měsíc předtím, než došlo k vstupu platnost Lisabonské smlouvy, to znamená, čelíme stejnému problému. Výbor pro rybolov navrhl pozměňovací návrhy, tak aby to vše bylo v souladu s novým komitologickým postupem Lisabonské smlouvy. My si myslíme, že je vhodné, abychom to propojili na základě návrhu Evropského parlamentu. Na druhé straně je důležité modifikovat eh, oficiálně náš návrh, pokud jde o zavádění takových rozsáhlých změn na toto právě způsobilo to spoždění, o které jsme hovořili na závěr. Bych ráda ještě jednou poděkovala všem zpravodajům i výboru pro rybolov za předložené zprávy a za práci, kterou odvedli u těchto relevantních témat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní zástupci politických skupin. Nejprve to bude paní Frága ve dvě minuty. Děkuji, Děkuji. A děkuji předsedovi za slovo i zpravodajům za jejich skvělou práci. Já zde chci něco říci k plánům řízení, ale nechci hovořit o té principiální práci, kterou již odvedli zpravodajové ale čekají nás velké institucionální výzvy, kterým musíme čelit. Už bylo několik jednání Evropského parlamentu s radou a tři zprávy jsme přijali v prvním čtení, abychom vyvíjeli větší tlak a abychom odblokovali situaci. Protože to se netýká pouze těch návrhů, ale týká se to budoucnosti nás všech. Parlament je ochoten ve spolupráci s radou a s komisí vypracovat kompromisní řešení. Ale to znamená, že rada principiálně bude akceptovat, že v centru těchto plánů, nebo je pro ně centrální legislativní postup podle článku 42 smlouvy. Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, kdy byla výhradně příslušná rada, tak eh, býval parlament slyšen a nyní rada tato témata, tato témata eh, strhává na sebe, přestože by se ten článek 43 měl interpretovat jinak. Proto vyzývám paní komisařku a komisi k tomu, aby zohlednili postoj parlamentu. Hovoří o tom i Evropský soudní dvůr. My si nepřejeme v této oblasti vytvářet dlouhodobé problémy. Děkuji. Pan Arsenis, 1,5 minut. půl πάρα technické Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená paní komisařko, Tyto zprávy obsahují mnoho podrobností, ovšem kromě těchto technických podrobností zde zazněl i jasný signál. Evropský parlament žádá ostatní instituce, radu i komisi o to, aby při jakémkoliv rozhodnutí, které se dotýká populace ryb, bez ohledu na to, jakým způsobem, eh, přichází, jakým způsobem dochází k odlovu, bychom měli respektovat vědecké výsledky a informace. Není možné při takových rozhodnutích u přijímat taková rozhodnutí u každého jednotlivého druhu ryb, ehm, pokud budeme vyjednávat pouze politické, ehm, politické linie nebo politické, mm, politickou příslušnost. Ne, musíme všechno založit na vědeckých základech, na základě toho, co nám v našich mořích ještě zbývá, jaké zdroje, jaké zásoby, aniž by to mělo dopad nezvratného charakteru na jednak ekosystémy a jednak na samotné druhy ryb. Máme zde zprávu CFP k dispozici a to, o čem hovoříme a o co vás žádáme v rámci těchto zpráv, je to, abyste opravdu odvážně postupovali v rámci této reformy, abyste vzali v potaz všechny tyto e, principy a zásady, to znamená vědecké informace, vědecká data, která by umožnila udržitelnou budoucnost pro naše moře, oceány a i oblast rybolovu. Děkujeme, pan Hukung, jedna minuta. Komisionár, kolega, Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové, dovolte mi zaměřit se na zprávu týkající se populací sardele obecné v Biskajském zálivu. Je to totiž velice důležité zpráva, která ukazuje přístup k těmto citlivým eh, problémům, protože tato populace kolaps, kolabovala v roce 2005 a je to riziko, které hrozí i jiným druhům ryb. My nyní vycházíme z obezřetnostního principu a volíme jediné udržitelné možné řešení. To je názor naší frakce. Sektor rybolovu e, doufá, že na začátku bude mít del, větší kvóty, ale my si myslíme, že z dlouhodobého hlediska je lepší být opatrný. A to je stanovisko celé naší frakce. Děkuji. Děkujeme a nyní poprosíme dalšího řečníka, paní Leven, dvě minuty. Herr talman, leda ledamöter. List... Vážený pane předsedo, vážení přítomní, Lisabonská smlouva změnila moc eh, Evropského parlamentu v oblasti rybolovné politiky a zítřejší hlasování bude prvním testem toho, jak se k této výzvě stavíme. Já si myslím, že jsme se k ní postavili celkem dobře, ale samozřejmě jsou i určité věci, které nefungují úplně tak dobře, jak by měly. A pak je třeba zvolit kompromis, jít do kompromisu s vědeckými poznatky i se zástupci e, rybářů. V roce 2005 naprosto skolabovala populace sardelí a zdá se, že i nyní chceme riskovat dlouhodobou udržitelnost této populace, když stavíme do popředí krátkodobé hospodářské zisky. Počítání eh, ryb je dosti komplikované. Eh, jeden maritimní biolog řekl, že počítat ryby je snadné jako počítat stromy, ale s tím rozdílem, že ryby se pohybují. Chtěl poukázat na to, že je prostě velice Eh, složité stanovit, jaká ta populace skutečně je. A to by se mělo zohlednit, když EU chce vypočítat eh, maximální tak pro příštích pět let. Je to naprosto nemožné takovéto maximální množství odlovu stanovit pro všechny druhy ryb zároveň. Potro, proto potřebujeme určitou záchranou síť, určitou marži určité mantinely, ve kterých se můžeme pohybovat, protože musíme na tento ekosystém pohlížet jako na celek a doufám, že to zohlední i budoucí rybolovná politika i co se týče svolování řízení stavu populací v radě i v parlamentu. Potřebujeme tento přístup k eh, mořskému systému jako celku. Souhlasím se s pravodajem, že rozdělení kvoty jednoho druhu na dvě části jde proti vědeckým poznatkům. Děkuji. Pan Brons, jedna minuta. Děkuji. Tato rozprava není specifická pouze pro oblasti, o které hovoříme. Týká se to například i Severního moře, plavidel. Já jsem ve Vidbě hovořil v Yorkshire s našimi rybáři. Rovněž mají veliké obavy, že přijdou o pracovní místa, pokud jde o flotilu naši a tak dále. Všechny hrozby, které to představuje. Navrhuje se zde snižování počtu dní ze 136, 135 na 90 dní pravděpodobně, pokud jde o rybolov. Já jsem se ptal, kolik by byli schopni unést předtím, než je to eh, zbankrotuje. Oni mi řekli, že jakékoliv limity jsou, jsou opravdu pro ně velice špatné. Dále se zde hovoří například o vykládkách, o záležitosti eh, ryb nedostatečné velikosti a tak dále. Já si myslím, že to je opravdu nehorázné. Všechny ryby, které byly vyloveny, by měly být vyloženy rovněž na břeh, protože jinak hovoříme o plítvání. Je zde neférový systém kvót, musíme ho reformovat. Ehm, tento trh bohužel využívají spekulanti, tím se dostávají eh, ceny na, mm, na částky, které, které znamenají konec eh, živobytí pro drobné rybáře a to musíme udělat průtr. Děkuji. A teď Zbývající řečníci pan Rangel na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Co se týče víceletého plánu pro řízení stavu populace kranase, zde eh, návrh EPP e vychází na návrh patron Veš, která vycházela ze zelené politik, zelené knihy pro společnou rybářskou politiku. Je třeba zohledňovat ekologické cíle, i ekonomické, i sociální. Je zde důležitá hospodářská výnosnost i důstojný život rybářů. Proto je důležité zde jasně odlišovat. Když hovoříme o západní populace kranase, tak musíme odlišit ty oblasti, kde je drobný rybolov. Týká se to obyvatel Španělska, Portugalska, Francie, který, kteří na něm závisí. A potom je zóna na severu, kde je ten průmyslový rybolov, eh, který je orientovaný na ekonomické zisky. A v této souvislosti vznikl pozměňovací návrh, aby došlo k harmonizaci směrem k základním cílům eh, reformy společné rybolovné politiky. Je důležité ale také dodržet ta doporučení týkající se definicí tak 2008, kde se hovoří o zóně 8C. Také se hovoří o tom, že Zóna 8C je vyhrazena tomu malému drobnému rybolovu, zatímco ta severní zóna tomu průmyslovému rybolovu. Takže zde jde o ty různé charakteristiky těchto zón, aby bylo vyhoveno těmto zónám kranase, které mají různý charakter, abychom chránili zájmy společné rybolovné politiky. Děkuji Pane předsedo, vážená paní komisařko, já bych chtěla poblahopřát všem zpravodajům a chtěla jsem se také vyjádřit k plánu řízení krana obecného, ale stejně také k sardely. Ten návrh je velice komplexní, rada to zablokovala, jak víme. Dotčený sektor je velice zasažen. Vlastně jsme v situaci naprostého ochromení. Proč? Protože dokud eh, není přijato nějaké rozhodnutí radou nebo komisí, tak se situace neodblokuje. Chci říci něco k tomu, jak se na to dívají španělští socialisté. V rámci celého procesu jsme podporovali jednomyslné volání sektorů, které ještě navíc podpořili i vědecké zprávy a poradní výbor RAC v kontextu reformy společné rybolovné politiky. Já jsem se chtěla paní komisařky zeptat na tuto paralýzu. Možná bude lepší stáhnout ten návrh a potom uplatnit zvlášť návrhy parlamentu, pokud jde o kranase. se Tady jsme slyšeli různé mm, zajímavé návrhy pana Gallaghera, s nimiž souhlasíme, je tady víceletý plán, taky e, vědecké doporučení, to je, jsou všechno věci, se kterými souhlasíme. Pozměňovací návrh skupiny socialistů je pro nás velice důležitý, protože ve Španělsku sektor rybolovu je v případě Kranase drobným rybolovem, vlastně jsou to drobní soukromníci, kteří eh, provádějí odlov a ryby jsou spotřebovávány okamžitě. A my jsme zaznamenali zhoršení situace těchto lidí, takže máme pocit, že pan Gallagher měl možná zohlednit i náš návrh v této věci, kde jsme hovořili o drobném pobřežním rybolovu. Děkuji, pan eh, Reimers na minutu. Kollegen, Frau Kommissarin. Vážení přítomní, děkuji vám za slovo a děkuji zpravodajům. Vzhledem k vysoké kvotě v EU je důležité, abychom podporovali naše domácí rybáře i místní akvakulturu. Potřebujeme zlepšené metody odlovu, tak abychom mohli dlouhodobě zajistit existenci našim rybářům i našim mořím. E, stejným způsobem je nezbytné dále podporovat akvakulturu. Potřebujeme lepší získávání údajů a intenzivní vědu a výzkum, protože pouze pokud budeme vědět, co se skutečně děje, můžeme také učinit správná rozhodnutí pro budoucnost. Bujná byrokracie a nedostatečné znalosti často vedou k tomu, že se nám nedaří spojovat ekonomii a ekologii, byť se tyto dvě záležitosti od sebe principiálně neliší. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Romera Rueda na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o sardel, tady jsem chtěl zdůraznit, jak je to důležité nejenom pro daný sektor, ale také pokud jde o vztahy mezi Evropskou komisí, Evropskou radou a parlamentem. A rád bych zdůraznil, že zelení podpořili návrhy z pera komise. Mám tři připomínky. Za prvé, způsob využívání ryb. Já myslím, že bychom tady neměli jít nad 0,3, takže souhlasíme s komisí. Pokud jde o taky, tady si myslíme, že je třeba zohlednit různé faktory a stejně tak je tady ten 25% limit, který je podle nás rozumný. Konkrétně proto, že si myslíme, že bychom k tomu měli přistupovat holisticky, spíše jako lékaři, kteří přistupují k celému pacientovi, ne jako někdo, kdo řeší věc teprve ex post. Děkuji. Pan Kuhn má dvě minuty, prosím. Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové, já bych chtěl hovořit o nařízení Rady a Evropského parlamentu, které se týká zákazu odlovu nejkvalitnější, nejkvalitnější části odlovu platíze a pakambaly. Týká se to dvou úžasných druhů ryb, které nutně potřebujeme pro náš evropský vnitřní trh. A vidíme zde, že musí spolupracovat odborníci i lidé, kteří pracují v dané profesi. protože třeba by z těchto hledisek byly evaluovány výměty a další věci. Pan zpravodaj to výborně propracoval článek 15 a se rozhodně musí zahrnout do tohoto nařízení, už jste také slyšeli a pan zpravodaj o tom jasně hovořil, že je to náš společný cíl, kterého jsme dosáhli ve výboru, že budeme ty výměty odlovy minimalizovat. Ovšem máme eh, takové eh, ryby, jako je například platýs a pakambala, které mohou být hozeny zpět, když jsou podměrečné. A je důležité, abychom zde pracovali s dobrým lovným zařízením, které je selektivní, abychom také sledovali dobu lovu je třeba jasně vymezit eh, místa lovu. Eh, všechny tyto aspekty jsou zde důkladně popsané. Nesmíme snížit eh, parametry týkající se obchodovatelnosti, abychom z vynikajících ryb nevyráběli pouhou moučku, ale my chceme sloužit vnitřnímu trhu a proto jsme v našem duchu pozměnili toto nařízení. Děkuji, pane Kune, a nyní paní Rodust. Vážený pane, předsedo, vážená paní komisařko, já jsem velice ráda, že zde tento týden budeme moci přijmout hned čtyři významná e, nařízení v oblasti rybolovu a že zde můžeme, že jsme zde nalezli schodu u dvou témat. Co se týče Všem těch dlouhodobých plánů v řízení tam to vypadá jinak. My jsme ve výboru vždy hledali ten správný vzorec eh, pro eh, řízení lovů sardele. Já si myslím, že ten plán vypadá zatím docela dobře a snad už to uznala i EPP, která už momentálně nepředložila žádné pozměňovací návrhy. Vycházím z toho, že i zítra budou hlasovat pro Mnohem větší problém máme ale s radou. Většina členských států se totiž brání a neakceptuje kompetenci spolurozhodování Evropského parlamentu a to rok poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Myslím, že to je nehoráznost. Proto jsem navrhla předsednictví našeho výboru napsat eh, společný dopis příslušným ministrům pro rybolov. Byla bych ráda, kdybychom se zde mohli v příštích dnech shodnout a demonstrovali rozhodnost parlamentu. Nenecháme se jen tak ukolebat radou. Děkuji paní Rodust a nyní pan Hačtn. Děkuji za slovo. Já podporuji linii pana Gallagherera a jeho zprávy a budu hlasovat v tomto duchu zítra při hlasování. Rád bych řekl, že ta zásada víceletého plánování v této oblasti je rozumnou, rozumným principem, umožní to dlouhodobé plánování v této oblasti. Jednak pro rybáře je to důležité, a rovněž pro zpracovatelský průmysl. Ovšem je zde několik negativních aspektů řízení rybolovu v EU. Já si myslím, že to jsou právě ty rybolovné země, které mají práva v určitých rybolovných oblastech a oni by měli právě přijímat rozhodnutí v oblasti řízení populací. Mnoho se zde hovořilo o výmětě, o skandálu v této oblasti. Ve Skotsku jsme si vědomi toho, že výměty jsou přímým výsledkem, důsledkem regulaci EU, především pokud je o plány obnovy populací. Proto doufám, paní komisařko, že to vezmete potaz a uděláte něco konkrétního, tak aby tento skandál výmětu, aby jsme tomu, se tomu vyhli, především pokud bychom přijali vhodnou legislativu, která bohužel v současné době nefunguje. Děkujeme. Pan Mato Androvére dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se zaměřím na dvě zprávy, které jsou příkladem toho, co by mělo být provedeno a zároveň toho, co bychom neměli dělat. Jednak je to zpráva týkající se sardele a zároveň jsou to cizí eh, kultury. Ančo, teda mm, sardel, to je právě příklad toho, co bychom neměli dělat. Léta o tom hovoříme, hovoříme o pravomocích, eh, které získala rada eh, na základě Lisabonské smlouvy, hovoříme o právním základě. Eh, ovšem nehovoříme o tom, co je dobré pro celé odvětví a pro naše rybáře. Je to sterilní rozprava. Obětí této rozpravy je celé odvětví jsme zahlceni v našich diskusích, hovoříme zde o, plá, o e, plánu pro řízení celé oblasti, ovšem ten nepokročil ani opíť a do budoucna tomu asi nebude lépe. Rybáři sardele si stěžují na administrativní zátěž v tomto ohledu. Mm, má to negativní dopad na jejich práci. Osobně si myslím, že by komise v současné době měla spíše vysílat pozitivní signál celému odvětví. Hovoříme-li ovšem o cizích druzích a jejich využívání. Já si myslím, že ten, to, ten kompromis v rámci prvního čtení je dobrý výsledek, protože Rada i parlament dosáhli dohody v této oblasti, vyladili největší problémy politického um, charakteru i samotnou podstatu. Budeme samozřejmě potřebovat mít jasnější právní základ, právní jistotu a proto musíme odstranit hodně administrativy se kterou naši občané nesouhlasí. Administrativní zátěž podle mého názoru by měla být opravdu snížena na minimum. Naši občané bohužel musí čelit obrovské přílišné byrokracii, což podkopává jejich aktivity a iniciativy. Zprávy tohoto charakteru, které snižují administrativní zátěž, jsou dobrým signálem pro celý sektor a měly by být příkladem pro naši další práci. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Sanchez Presedo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, rád bych se zaměřil na zprávu pana Ferreira. Rád bych poděkoval zpravodajům za dosažení dohody v rámci prvního čtení prvního čtení s radou, které se zabývají dvěma nařízeními v oblasti rybolovu na základě Lisabonské smlouvy. Mělo by to umožnit udržitelnou činnost aktivity v této oblasti a zároveň udržení biodiverzity. Jde eh, o platí se, jde o pakambalu, tak aby i u těchto druhů jsme dosáhli udržitelného rozvoje. Dále je to technické hodnocení vod, to bychom měli rozšířit na další komunitní vody. Dále je to politika, která se týká mm, výmětu v, v naší budoucí politice rybolovou. Měli bychom aktualizovat operační podmínky, které se dotýkají akvakultury. Měli bychom zveřejnit veškeré seznamy v tomto ohledu, postupy by měly být sladěny s podmínkami Lisabonské smlouvy. Všechny tyto aktivity mohou mít totiž dopad na náš ekosystém. Děkujeme. Pan Kadek, dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, dámy a pánové, chci poblahopřát všem našim zpravodajům k jejich zprávám. Chtěl bych vyjádřit určitou satisfakci, protože vidím, že uzavíráme první čtení u několik Eh, takovýchto důležitých víceletých prá, eh, plánů. My jsme spolu eh, zákonodárci od Lisabonské smlouvy. Pokud o Sardel, jsem velice rád, že výbor pro rybolov přijal text, který předpokládá dlouhodobé řízení velice lovené populace. Znamená to společné řízení mezi těmi hlavními státy, kterých se tento rybolov týká Kvóty jsou takové, že je možné lépe, spravedlivěji ověřovat skutečně vylovené množství. Chceme větší kontrolu eh, tohoto odlovu. Měly by tady být stejná pravidla pro všechny členské státy, které využívají tuto populaci ryb. Dále ke zprávě pana Gallaghera, kterému bych chtěl také poblahopřát. Já vím, že zítra budeme přijímat zprávu, která využívá udržitelné, eh, udržitelný odlov kranase obecného. Je to novná, nová metoda rozhodování, pokud jde o celkový přípustný odlov a umožňuje dlouhodobou udržitelnost této populace ryb. Chci zdůraznit, jak je důležitá relativní stabilita. To je princip, který mi obzvláště leží na srdci. Spravodaj zdůrazňuje nutnost bojovat proti výmětům a s tím nemůžu než souhlasit. Na druhou stranu, podobně jako další kolegové, lituji toho, že Rada tady nechce spolurozhodování parlamentu, pokud jde o dlouhodobé řízení. Myslím si, že bychom tento problém právní povahy měli vyřešit, protože opoždění realizace plánu, který je tak důležitý pro udržení zdrojů a zorganizování rybolovných aktivit by byl velmi škodlivý. Měli bychom jednou provždy také definovat drobný rybolov a průmyslový rybolov. To umožní také tam mít e, dobrou reformu společné rybolovné politiky. Je to také to, co je uvedeno ve zprávě pana Grobarčíka, kterému děkuji za kvalitně odvedenou práci. Jinak totální zákaz výmětu, který není realistický, to víme. Tady si myslím, že Evropská komise by měla podpořit sektor, e, který využívá selektivní rybovná zařízení a umožňuje tedy ekonomickou i environmentální udržitelnost. Děkuji panu Kadekovi. Pan Milána má slovo jako další, prosím. Presidente, in un minuto quattro relazioni sono troppe. Complimenti ai tre, parlerò di quella di Děkuji, pane předsedo. Těchto zpráv je mnoho, eh, Musím poblahopřát všem zpravodajům, eh, jde nám všem o zachování biodiverzity a to by mělo být pravidlo číslo jedna, hovoříme-li o rybolovu a akvakultuře. Eh, kompromis je dobrý, je to dobré řešení a myslíme si, že byly vyřešeny všechny naše připomínky. Musíme akceptovat to, že třeba více se opřít o výzkum, měli bychom pokračovat, tak měli bychom zlepšovat naše standardy na základě vědy. Měli bychom se vyvarovat eh, veškerých rizik, které by vedly k narušení rovnováhy. Biologická rovnováha musí být zachována, musíme zachovat biologickou rozmanitost, protože to je pro nás celá zásadní. Vážená paní komisařko, pokud jde o akvakulturu, myslím, že to bude také zahrnuto do reformy společné rybolovné politiky, tak abychom zjednodušili příslušné nařízení, protože to by nám pomohlo mít jedno jediné pravidlo pro veškeré postupy. Děkuji. A teď máte možnost se přihlásit o slovo zvednutím ruky. Vidím, že už se hlásí několik kolegů. Nejprve má slovo pan Valenca. Na jednu minutu. Proše, paně panie przewodniczący! przede wszystkim chciałem podziękować koledze gróbarczykowi. vážený pane předsedo nejprve dovolte abych poděkoval panu gróbarczykovi mému kolegovi za spolupráci. jsem nesmírně rád že došlo k zahrnutí velice důležitých oblastí do této zprávy. Voláme potom, aby komise předložila komplexní plán, především pokud jde o populaci platýze v Balském moři. Vážená paní komisařko, Polská zpráva pro rybolov eh, mnoho let volá po komplexním řízení, platí se zásob eh, této populace v balském moři, ovšem zatím jsme neobdrželi reakci ze strany komise. Potřebujeme jednotný systém řízení populace platíze v jednotlivých mořích. Platýz je nesmírně důležitý, důležitou rybou v Balském moři, je to nesmírně důležitý zdroj pro naše rybáře, proto by komise na to měla reagovat. Děkujeme, pan Krauli, dalším řečníkem. Máte slovo, pane Krauli. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, rád bych poděkoval všem zpravodajům za její zprávu, především panu Gallagherovi. Dvě věci, když hovoříme o této, o problematice kránase obecného Celá záležitost se dotýká možnosti uh, udělování TAC pro pouze jeden druh ryb. To si myslím, že je opravdu nebezpečné. Pokud jde o výměty, my bychom měli vytvořit opravdu určité podmínky, pokud jde o výměty, protože většinou je to jakýsi vedlejší výlov, který bychom neměli vracet do vod, ale umožnit vykládku a a řekněme, platit za to pouze eh, náhradit náklady výlovu. Tím bychom zabránili tomu, že se dostávají, řekněme, tisíce ryb z dalekého východu na naše trhy. Mohla by to být situace, na které bychom všichni čelili, těžili, to znamená snížit výměty, ale zároveň by rybáři mohli prodávat kvalitní produkty. Děkujeme, pane králi. Pan Griffith by se chtěl přihlásit, rovněž slovo, prosím, máte slovo. Pane předsedo, je dobré, že Evropská unie se snaží zachovat ohrožené druhy, ale neměli bychom si příliš mnoho plácat po zádech. Měli bychom uznat, že v minulosti naše politika často selhala. V britských vodách již téměř vymřely mnohé populace kvůli evropské politice. Nejlepší totiž je ponechat ochranu na místních eh, vědcích a místních rybářích, ne na evropských byrokratech. V zbytcích naší flotily je jasné volání. Eh, nechceme tady výměty, nechceme pravidla pro high grading, ale chceme eh, pravidla taková, aby všechny vykládané ryby byly dále zpracovány pro lidskou nebo jinou spotřebu. Také chceme otevřeně kontrolované kvóty a eh, takový způsob, aby nikdo nemohl spekulovat na živobytí ryb, rybářů všichni, všechno by mělo být ve vlastnictví eh, rybářů, kteří mají vazbu na tato moře a k obchodování by mělo docházet pouze mezi rybáři a nikoli mezi nikým jiným. Děkuji. Děkuji, vidím, že se přihlásil pan Kelly, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já nejsem odborníkem pro tuto oblast, a jelikož pocházím z Jirska, Vím, že rybolov je nesmírně důležitý pro pobřežní oblasti v Jersku. Čili nejsem sice odborníkem, ovšem myslím si, že kolegové opravdu o tom hovoří velice dobře. Hovoří zde o těch sdílených kvótách pro dva různé druhy, o nesmyslu. V tomto ohledu já osobně a EPP máme trošku jiný pohled. Pan Gallagher ovšem to, co říká, dá se mi být logické, protože mm, Sardel je mm, takovým podobným nebo tímto druhem ryb Eh, rádi bychom, aby komise reagovala na základě vědeckých výsledků, vědeckých poznatků. Pokud jde o výměty, rovněž bych požádal o vědecké výsledky a pokud jde o akvakulturu, tak bychom i v této oblasti měli eh, pokračovat. Já doufám, že všechny ryby, které budou k dispozici, budou k dispozici pro spotřebu našich, eh, pro naše občany. Děkujeme. Další řečník. Nedávno jsem se snažil zjistit, kolik stojí eh, britské poplatníky společná rybolovná politika. Pokud jde o ztracené úlovky, tak ten odhad je 3,6 eh, miliard, plus jsou tady další miliardy, další ztráty, jako eh, ztracená pracovní místa, byrokracie a tak dále. Což znamená, že je to celkem 11,11 miliard. Naše průmyslové odvětví bylo zcela devastováno ztrátou 97 tisíc pracovních míst, v rybovném průmyslu a v dalších odvětvích. Plus jsou tady další eh, náklady, které ani nelze vyčíslit. Ekologický dopad společné rybovné politiky je zcela katastrofální. Více než 880 tisíc mrtvých ryb je zhazováno do Severního moře každý eh, rok. Samozřejmě naším řešením by bylo odejít z Evropské unie, vrátit se ke kontrole nad našimi vodami a zavést znovu rozumné řízení eh, do znovu znárodněné daného odvětví. Děkuji a konečně pan Cortés Lastra má slovo. Presidente, señora komisaria, la pesquería de anchoa del Golfo de Vizcaya... Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo, lov sardelí byl v roce 2005 zastaven, protože se populace výrazně snížila. Nyní mají kvóty a vědecká kritéria eh, zajistit eh, řízení stavu. Tato branže potřebuje stabilitu a proto vyzývám komisi, aby stála svůj návrh a zohlednila návrh parlamentu. Děkuji, slovo má paní komisařka Damanaky. Uh, Ráda bych poděkovala všem poslancům, poslankyním Evropského parlamentu za jejich příspěvky. Tato diskuse je pro mě velice důležitou, zajímavou diskuzí. Ráda bych reagovala nejprve na, pod, na poznámky paní Fraga za EPP a ostatních poslanců Evropského parlamentu, pokud je institucionální problém, kterému čelíme s ohledem na nové environmentální podmínky a různé jiné podmínky, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Musím přiznat to, že vymáhání Lisabonské smlouvy vytvořilo a představuje novou, nové období a my bychom chtěli eh, realizovat tuto novou etapu. Já bych ráda řekla to, že Evropská komise podporuje a chápe názory Evropského parlamentu a snahu zasáhnout do podmínek, které se dotýkají výlovu nebo dlouhodobého výlovu těchto, dru, těchto druhů ryb. Já si myslím, že smlouvy hovoří jasně, čili naše stanovisko je v tomto ohledu rovněž jasné. Ovšem na straně rady došlo k určité reakci. Některé členské státy reagovaly velice Mm, striktním způsobem, dále zde vidíme určitě obecný přístup a proto musíme nalézt řešení, jinak by se nám nepovedlo zapojit ehm, a realizovat dlouhodobé plánování a řízení této oblasti. Toto je naše budoucnost, jak víte. My prostě nemůžeme pokračovat s našimi novými politikami na základě nějakých krátkodobých plánů, ehm, ehm, připustit nějaké politické vyjednávání, čili musíme deblokovat celou situaci. Já se budu snažit nalézt nějaké východisko trilaterálním jednáním, prahnu parlamentu a radě, abychom se snažili o společné nalezení řešení v této oblasti nebo nalézt alespoň nějaký kompromis, protože právě takový kompromis potřebujeme co nejdříve, nadále už nemůžeme pokračovat tímto způsobem všechny dlouhodobé plány byly zablokovány pro řízení této oblasti. Já bych vám ráda řekla to, že mám nové návrhy těchto plánů řízení, které jsou velice důležité, například pro pelagické populace ryb. Toto jsou plány nesmírně důležité, jsou to plány dlouhodobého charakteru, které jsou připraveny a my se snažíme nalézt institucionální řešení k tomuto nesmírně citlivému problému. Pokud jde o příspěvky ostatních politických skupin ráda bych především uvítala té od pana Arsenika Hadmina, paní Levin za jejich pracovní, za jejich politické skupiny. Souhlasím s vámi, to, co potřebujeme, je dlouhodobé plánování, dlouhodobé řízení celé oblasti a samozřejmě i vědecké informace a zdroje. Ráda bych to řekla velice jasně. Ano, samozřejmě chápeme problémy a požadavky našich rybářů a rybolovného odvětví. Ovšem, v současné době hovoříme o jasných příkladech, o jasných příkladech konkrétní situace a ten plán, který se týká sardele, to znamená to, že jsme museli po pět let zamezit výlobu sardele, nebo řekněme ne pěti leté období, ale několika leté období. To je jasný příklad toho, že v podstatě opravdu neignorujeme vědecké výsledky. Já chápu všechny ty problémy, musíme nalézt určitou syntézu, musíme nalézt určité řešení. Eh, čili já opravdu chci, abychom pokračovali tímto způsobem. Toto bude eh, jedna z našich, jeden z našich přístupů, to znamená opravdu se spoléhat na vědecké výsledky a zároveň snažit se Mm, nalézt řešení v těch oblastech, kde vědecké výsledky zatím nejsou dostatečné nebo nemáme dostatek eh, informací k dispozici pro poskytnutí jasných stanovisk. Zároveň bych ráda řekla následující věc. Eh, zpráva pana čeká. je nesmírně důležitá technická opatření, pokud jde o zamezení upgradingu, to je nesmírně důležité pro naše politiky. A zároveň bych ráda zdůraznila to, že potřebujeme politiky v oblasti platíze, o ostatních platízových hry, tak jak už bylo řečeno mnoha z vás a o ty se budeme snažit. Pokud jde o výměty, mnoho z vás se zabývalo otázkou výmětu. Tam potřebujeme odvážnou politiku já osobně si myslím, že si nemůžeme dovolit vyhazovat ryby zpátky do moře, jelikož eh, ryby představují obrovskou hodnotu. My si to prostě už nemůžeme nadále dovolit. Možná to bylo řešení v tom období, kdy jsme měli dostatek rybích populací v našich mořích, ovšem v současné době čelíme obrovskému problému, to znamená, nesmíme si dovolit výměty a pokračovat nadále ve výmětech. Musíme nalézt řešení. Osobně vítám návrhy, které zde zazněly, například kompenzace rybářů, pokud je o náklady spojené spojené, řekněme, s výlovem nebo vedlejším výlovem a tak dále. Musíme nalézt řešení, to jasné, ovšem to, co musíme udělat na základě našich reform v této oblasti, je snažit se zamezit výmětu a dosáhnout cílu v této oblasti. Nesmíme zároveň zapomínat na technická opatření, která budeme potřebovat pro dosažení těchto cílů. Ovšem právě tímto směrem bychom se měli ubírat. Poslední poznámka, vážený pane předseda, pokud jde o problém akvakultury. Musíme omezit problémy zatěžování, eh, eh, nebo musíme zamezit zatěžování akvakultury. Souhlasím se s pravodajem, s panem Milanem a s eh, dalšími řečníky, kteří o tom hovořili. Mohu říct, že se o to pokoušíme v rámci reformy společné rybářské politiky a také bych ráda zopakovala, že se chystáme rozšířit eh, vědecký výzkum v oblasti druhů chovaných v rámci akvakultury, protože opravdu musíme zajistit masovou produkci těchto eh, druhů, pokud má akvakultura být eh, alternativou pro náš rybolovný sektor. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní předávám slovo našim zpravodajům, aby schrnuli diskusy. Nejdříve paní Bilbao. en primer lugar comisaria me hubiera gustado que me respondiera nám by se více líbilo, kdybyste jednoznačně řekli, zda budete mít přání vyhovět eh, přání rady. A to také, ale jinak eh, nás těší nové pravomoci Evropského parlamentu. Neč, nechtěli jsme po komisi, aby stála svůj návrh, chceme pouze, aby tady byla odpověď na to, zda se vyhoví přání rady. Ten, toto odvětví potřebuje plán. Toto odvětví už déle než dva roky spolupracuje s institutem komise, tak aby se našlo nějaké rozumné ustanovení. Je to zodpovědné odvětví, které už pět let pracuje na této věci. I díky němu bylo dosaženo pokroku. Je to odvětví nebo oblast, která loví povolené kvóty, i když jsou malé a vidělky jsou nízké už se vlastně přestalo s rybolovem částečně, protože ta kvota už byla vyčerpána. Je to sektor, který, který nás neustále vyzýval k tomu, abychom rozhodovali, abychom postupovali transparentně. Hovořím sám za sebe a myslím si, že zde bylo vykonáno mnohé, mnoho práce pro to, abychom získali plán, který je velice důležitý. Schválení plánu znamená, že se odchýlíme od nejasných politických rozhodnutí a dospějeme k rozumným rozhodováním, pokud jde o kvóty. Mnoho let tady byla netransparentnost. 21. století ale není stoletím netransparentnosti. Tady nám toto odvětví jednoznačně ukázalo, že si na sebe chce vzít svou zodpovědnost. Poslední eh, zpráva institutu nám jednoznačně ukázala, že je mnohem více sardelí, než jsme si dosud mysleli, než bylo předpokládáno. A já bych proto si přála, aby paní komisařka podala jednoznačnější odpověď. Děkuji nyní, pan Klager, také dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní komisarce a kolegům za jejich příspěvky a také eh, stínovým zpravodajům. Pana eh, Galgare, můžete přistoupit blíž k mikrofonu. Děkuji. Takže děkuji eh, paní komisařce a kolegům a dalším za příspěvky. Já jsem sám vyslechl Eh, jejich názory a eh, zaměřili jsme se mm, při posuzování eh, těch jednotlivých pravidel pro kontrolu odlovů. Vím, že se o tom ještě bude muset jednat na radě a doufám, že zdravý rozum zvítězí. Tady hovořím o, s tím problémem plus minus pět tisíc tun. Paní komisařko, to bylo pragmatické řešení. My jsme tuhle otázku řešili prakticky rok a takhle eh, jsme se mohli pohnout vpřed. A někdy musíme být pragmatičtí a tímto jsme eh, se dostali přes překážku. Socialistům bych chtěl říci, že eh, není vůbec nejednoznačné, jak já se stavím k vašemu pozměňovacímu návrhu. Já ji budu podporovat. Pokud je o EPP a jejich návrh, tak Eh, řekl bych vám, měli byste se nad tím zamyslet. Já jsem eh, vaše záležitosti zahrnul do pozměňovacího návrhu 7, který, který se tedy zabývá touto problematikou a rybolovnými právy. A eh, každý, kdo to podpoří, si musí pamatovat, že už budeme mít celou řadu dalších, nebo ještě před máme celou řadu dalších zpráv eh, v parlamentu a eh, když podpoříte teď něco, tak možná nikdo příště nepodpoří eh, někdo vás příště. Ale je to zcela špatné rozdělovat ten tak v tuto eh, chvíli. Je to také vědecky nepodložené. Víceroční plány jsou eh, za, základem pro to, aby ten sektor mohl plánovat do budoucna. A proto eh, doufám, že zvítězí zdravý rozum a že se nám podaří předložit zprávu, za kterou se budeme moci postavit. Děkuji, raz bardzo Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych ještě jednou srdečně poděkovat všem stínovým zpravodajům, především paní Ulrice Rodo, panu Kůnovi, paní, panu Ferreirovi. Děkuji za vřelá slova, která vyslovili k mé zprávě. Doufám, že tato zpráva bude kráčet směrem rozhodnutí, která byla přijáda, přijata a že ehm, dojde k regionalizaci. Regionalizace to je náš společný cíl v oblasti rybolovu a této politiky. Zaručí to úspěch této politiky. First reporter, Mr. Ferreira senhor presidente queria agradecer os comentários que fizeram ao meu relatório e Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat všem kolegům za jejich vyjádření k mé zprávě. Dovolte mi využít řečnického času a probrat v krátkosti víceročný plán a několik pozměňovacích návrhů, které jsme předložili ke zprávě Gallagher za levici. My se domníváme, že v této zprávě se nedostatečně hodnotí různé charakteristiky jednotlivých flotil. Já se domnívám, že to je potřeba upřesnit. A také si myslím, že je třeba vzít v potaz při definování tak, kam ty ryby budou putovat, protože se to z ekonomického hlediska liší. A když chceme uh, rybolov omezovat, tak je potřeba toto nadefinovat. Pokud je to rybolov pro spotřebu místní populace, tak je to něco jiného než průmyslová výroba a zpracovatelský průmysl pro další použití. A pokud jde o technické otázky, které zde zazněly, tak já se domnívám, že nemohu úplně souhlasit s tím, co říkal pan zpravodaj pan Gallagher, pokud jde o rybolov v jednotlivých zónách protože rybolov se odehrává v různých zónách. Máme zde malý rybolov, potom rybolov ve velkém rozsahu v různých zónách. A zde je zcela jasně nerozdělení. A já si myslím, že to nelze porovnávat. A kvóty, tak je potřeba podle toho rozdělit. To už zde zaznělo. My potřebujeme racionální řízení rybolovu, tak abychom vzali v potaz biologické faktory, faktory životního prostředí, ale i ekonomické a sociální faktory. Nelze říct, že to je všechno stejné. Při, přitom se to liší. Děkuji. Společná rozprava se tímto končí a budeme začínat zítra zase v 11.30. Nyní nás čeká další společná